Dámy a pánové, pustíme se eh, s drobným spožděním eh, do práce. Většina z vás už tady je a za to vám děkuji. Máme eh, netypické jednání v pondělí a zároveň Tady máme ještě několik bodů na plenárním zasedání a tomu se budeme chtít vyhnout do budoucna. Takže nejdříve přijmeme pořad jednání. Nevidím-li tady žádné připomínky, tak myslím, že ho přijmeme. Vysíláme po internetu, nemáme tlumočení do estonštiny, malštiny, slovenštiny a irštiny. A teď, než se pustíme do třetího bodu dám slovo panu Jarovi. Já dám slovo panu Jarovi, tak bych vás chtěl informovat to eh, od předsedy Šulce eh, během eh, začátku právního zasedání. Nás informoval, že včera zemřel pan poslanec Bonano, který zasedal na naší, našem výboru, a to při autonehodě. Eh, eh, ti, eh, kteří ho neznali blíže. Tak jsme sešli informace o něm. Mm, teď bych chtěl říci, že <clears throat> bychom rádi zachovali minutu ticha, abychom vyjádřili soustrast jeho rodině. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam. Tak neznámý lidský osud. No, takže dámy a pánové, jak jsem říkal, poprosím pana poslance Jára. A také eh, paní poslankyni Senru, dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci jen říci, že jsem velmi znepokojená, protože tato schůzka probíhá zároveň s plenárním zasedáním, kde se diskutuje o tématech spojených se zemědělstvím. Já nechápu, jak jsme se mohli dostat do této situace, že se musíme rozhodovat, zda budeme na zasedání zemědělského výboru, anebo zda budeme diskutovat, nebo alespoň tedy přítomně rozpravě, která se bude odehrávat na plenárním zasedání. Zároveň s tímto zasedáním já prosím, aby se to zohlednilo a aby už se tato situace neopakovala. Děkuji. Bardzo děkuji. Já vám děkuji. Eh, máte pravdu, musím uznat. Tak by to opravdu eh, nemělo být. Říkal jsem to už úvodem a, a Budeme se snažit, abychom eh, se něčemu takovému vyhli. Jako vždy máme nějaké technické problémy, ale je naší úlohou, abychom eh, se snažili je řešit. Děkuji vám tedy za pozornost a teď dám slovo panu poslanci Járovi. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já mám tři poznámky. Za prvé bych chtěl poděkovat, za, třetí, za druhé se omluvit a za třetí něco oznámit. Za prvé k těm díkům. Děkuji e, ještě jednou kolegyním z výboru i kolegům, e, zejména stínovým zpravodajům proběhla tři setkání stínových zpravodajů a e, já e, mohu říci, že e, vlastně vždycky jsem odešel chytřejší, než jsem na tu schůzi přišel, za což děkuji svým spolupracovníkům. Za druhé omluva. Shodli jsme se na tom, že hlavní směrnice stabilizace rozpočtu, u té jsme se rozhodli, že v případě, kdy společnost má dodatečné úkoly v oblasti zemědělství, tak to musí rozpočet, tak musí rozpočet odpovídajícím způsobem navýšit. Eh, to je hlavní poselství této zprávy eh, k té omluvě. Přišlo mnoho eh, pozměňovacích návrhů, které jsou obsahově velmi podnětné a zajímavé, ale hned jsme se shodli se stínovými zpravodaji, že se, že se budeme držet tématu v tomto stanovisku a já tedy prosím kolegy o pochopení, že jejich pozměňovací návrhy nebyly zohledněny. Nezapomeneme na ně, v rámci midterm review nebo health checku nebo nové zemědělské politiky budeme ještě určitě e, tyto podněty projednávat. A za třetí k oznámení e, k sekretariátu, už je to známo, ale chtěl bych ještě říci, že pozměňovací návrh 59 byl stažen. Máme ústní pozměnění k odstavci 10 a ústní pozměňovací návrh ke 131 a obě ústní pozměnění eh, jsou už na hlasovacím seznamu, takže až k tomu dojdeme, tak se tím budeme zabývat, jinak je tam všechno eh, zapsáno. Ještě jednou děkuji za konstruktivní spolupráci eh, a můžeme tedy o této zprávě hlasovat. Ne, ještě jsem zapomněl, že máme celkem sedm kompromisních návrhů, které se opírají o velkou většinu, za což děkuji. Tak, vyležím. Dobrá, Vyjádříme svůj vděk eh, na konci hlasování. Všechny eh, připomínky, no to, to, to a, tady eh, je to poměrně věcná eh, zpráva, určitě se ji budeme držet dlouho během eh, celého období. A vydáváme se dnes na dlouhou cestu. Nevidím zde žádné další pozměňovací návrhy, ústní a proto tedy přejdeme k hlasování. Pokusíme se to a <clears throat> provést řádně. Takže pozměňovací návrh 1. E, Paní poslankyně Házenka, kdo je pro? Kdo je proti? E, zamítnuto druhé, za druhé. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Tři. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Čtyři. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Pozměňovací návrh 5 eh, ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, přijato. Kompromis A. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování kompromisu A. Děkuji. Kon... O jeden uh, víc hlas uh, z ALD. Jeden z ALD si musí vydat kratičku. Končím hlasování. Tak, takže to v pořádku. Končím hlasování. Děkuji. Kompromis byl přijat. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 19. Kdo je pro? Přijato 20 odpadá. 21 pana poslance Kaputa. Kdo je pro? Přijato. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Přijato. 24. Kdo je pro? Přijato. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování elektronické o 26. 26. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Zamítnuto. No, nebylo to příliš vidět. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 31, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 32, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 33, kdo je pro, přijato. 34, kdo je pro, přijato. 35, kdo je pro, přijato, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 36, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 37, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 38, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 39, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 40. Uvěříme to. Eh, Končím hlasování. Zamítnuto to velkou většinou 49, říká eh, řečník. Omlouvám se, 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 41. Kdo je pro? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 43. Kdo je pro? Přijato. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Přijato. 54. Kdo je pro? bude proti, zamítnuto. 55 eh, ve dvou částech. První část, kdo je pro, děkuji, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 58 a kontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Omlouvám se. Měli jste pravdu. Teď 59 bylo, bylo staženo, 60, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Tatáž většina. Zahajuji hlasování. Tam prosím veřejné hlasování, normální hlasování, zamítnuto. Kompromis C. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Děkuji. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. ústní pozměňovací návrh? Paní poslankyně Aguilery. Velmi stručně. Jde o to, že ve zprávě jsme udělali takovou pojistku pro rubriku 2, ale v rubrice 3, která nese název Bezpečnost a občanství, je obsaženo všechno to, co se týká zdravotnictví, nebo tedy zdraví zvířat a rostlin. A myslím si, že v tomto pozměňovacím návrhu bychom také měli uvést, aby se nepoužívaly zdroje, které v současné době máme ve zdraví pro zvířata a rostliny s politováním konstatuje, že prostředky na zdraví zvířat a rostlin jsou obsaženy v rubrice 3 víceletého finančního rámce a oznamuje, že jakékoliv přerozdělení těchto prostředků by znamenalo ohrožení zdraví zvířat a rostlin v Evropské unii. Prostě jde o to, aby v rubrice 3 nebylo méně prostředků na zdraví zvířat a rostlin, než je tomu tak v současné době. A protože to není v rubrice 2, tak by se na to mohlo zapomenout. Děkuji. Já už jsem se ptal, jestli má, má někdo proti. Takže ptám se, kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh. Děkuji, přijato. 68, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 69, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis D. Zahajuji hlasování. No v dvou částech. Takže hlasujeme o první části. Končím hlasováním. Přijatá. A druhá část nyní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ale je to tak, skončili jsme hlasování. otázka mm, byla nejasná, ale e, hlasovali jsme o, o druhé části nebo o, o 77. A poprosil bych pana předsedu, aby ještě jednou e, opakoval hlasování. Pane poslanče, pane poslanče, bylo to uh, velmi inteligentní otázka, protože dobře víte, že hlasování proběhlo elektronicky, takže když proběhlo elektronicky, jak to souviselo s kompromisem. Takže jsme odhlasovali. No, už to nebudeme měnit. já vám děkuji. 77. Kdo je za 70, pro 77? Kdo je proti? Zamítnuto 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. No, Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 79. Končím hlasování. Zamítnuto 80. Kdo je pro? Přijato 81. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 83. Kdo je pro? Přijato. 84. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 86. Dobrá, ověříme 91. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. Na velkou většinu. 86, eh, kde pro? Kdo je proti? Přijato. 80. O, co to uvěřit. Tak 88. Kdo je pro? Kdo je proti? A zamítnuto 90. Kdo je pro? Přijato. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis E. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji, přijato 101. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto 103. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? Omlouvám se za hlasování. Kompromis F. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 114, kdo je pro? Přijato. Kompromis G, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování tedy. Děkuji vám. Končím hlasování. to. Pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Omlouvám se, 127. Pan poslanec Tarabely. Pan poslanec Tarabely takže 127 bude pro přijato. Věděl jsem, že to bude přijato. 128. Poslanec Egňů bude pro. Přijato. 129. Kdo je pro? Přijato. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Uvěříme 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. E, osmý pozměňovací návrh od předsedy rozpočtového výboru. Pane předsedo, poprosil bych vás o komentář. Děkuji, pane předsedo. To je pozměňovací návrh osobní, který zdůrazňuje smysl vytvoření pojišťovacího fondu, který by umožnil situaci velkého poklesu cen, když chceme povzbudit producenty, aby snížili produkci, tak abychom jim vlastně kompenzovali ty dočasné ztráty, aby se znovu nastolila rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a aby se znovu tedy vyrovnaly ceny. Takže to je smysl tohoto pozměňovacího návrhu, který nahrazuje pozměňovací návrh 31. Děkuji. Eh, pan poslanec byl také dříve ministr financí francouzský a tím spíše eh, se eh, můžeme spolehnout na jeho věcné porozumění. Takže teď první části hlasování. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Druhá část, kdo je pro? Ne, to, to byla jenom jedna část, tak, tak to byl pozměňovací návrh přijat. A tady budeme hlasovat o celé zprávě i s pozměňovacími návrhy. Elektronické zahajuji hlasování. O celé zprávě tedy. Končím hlasování. Mnohokrát děkuji. Zpráva byla přijata. Tímto blahopřeji. Já samozřejmě vyjadřuji uznání věcnosti celé zprávy i pozdějících návrhů. Chtěl by si pan zpravodaj ještě vzít hlas? Ne. Já každopádně děkuji stejně jako pan předseda a myslím, že to byla dobrá týmová práce, že jsme se e, takhle e, severně mohli e, vydat směrem k vyjednávání rozpočtu. Teď musíme ještě přesvědčit výbor pro rozpočet, ale pokud budeme zase táhnout na jeden pro vás, tak se nám to podaří a určitě to vzbudí důvěru nejenom pro evropskou zemědělskou politiku, ale také i pro, eh, na straně evropských zemědělců. Prostě eh, a jednoduše je důležité, že pokud jde o rozpočet, abychom opravdu eh, stáli věrní po boku našich zemědělců. Pane poslanče Járe, já, a, já mm, Eh, samozřejmě vím, jak je to citlivá věc pro eh, členy eh, rozpočtového výboru, ale já se tam snažím vysvětlit naše stanovisko. A teď k další věci. Rozpočet na rok 2016, mandát k zahájení třístranných jednání. Pane poslanče, mohl byste k tomuto ještě něco říci? Pane poště. Já, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Eh, ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům. Máme 48 pozměňovacích návrhů celkem a zase rozhodli jsme se držet se striktně tématu. Máme pět vypracovaných kompromisů a musím říct, že normálně, eh, když se podíváme na rozpočet v oblasti zemědělství, Eh, tak eh, je to obrovská spousta práce, protože eh, samozřejmě v rozpočtu máme určité pevné body, co se týče roku 2016 a proto se sebevědomím se můžeme pustit do rozpočtu na rok 2017 a to se slibem daňovým poplatníkům, že daně budou pořádně, pardon, že, že prostředky budou pořádně vynakládány. A dále bych chtěl ještě říci, že pokud ceny znovu, stou, pokud ceny znovu nestoupnou, tak eh, jsme odvedli dobrou práci. Co ale můžeme udělat eh, politicky? Eh, můžeme dosáhnout tímto, tímto stanoviskem, tímto rozhodnutím zajištění rozpočtu na rok 2017? Děkuji, tu hvězdičku tam můžeme ještě dodat, kdyby to mělo pomoci. A teď přistoupíme k hlasování, hlasujeme o kompromisu A, zahajuji hlasování o kompromisu A. Končím hlasování. přijenty. Je to přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Omlouvám se. Kompromis B. Zahoji hlasování o kompromisu B. Končím hlasování. Přijato. A teď teprve můžeme přistoupit k pozměňovacímu návrhu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Děkuji, končím hlasování. Odmítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Ověřit. Ověříme pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 14. Děkuji, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Děkuji, přijato. Kompromis C. zahajuje hlasování o kompromisu C. Děkuji, končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis D. Zahajuji hlasování o kompromisu D. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování to zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 36 pro, přijato. 38 pro, proti, ověříme 38. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 38. Končím hlasování. Zamítnuto. 39 pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. Kompromis E. Zahajuji hlasování o kompromisu E. Končím hlasování. Přijat. 45 pro, proti, zamítnuto. 46 pro, proti, zamítnuto. 47 pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, zamítnuto. A teď hlasujeme o celém stanovisku s pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Je toto stanovisko přijato. Děkujeme všem, kteří se na tom podíleli. Chce k tomu pan poslanec Jár ještě něco říci? Ne, ale vidím, že vyjadřuje velkou spokojenost. Jenom díky. Jenom bych chtěl říct díky a můžu to formulovat tak, že eh, dobrá spolupráce toho hodně vyřešila a tentokrát byla spolupráce dobrá, takže ještě jednou děkuji všem kolegům a všem stínovým zpravodajům. Žiče, aby taká op- Přeji, pane poslanče, aby takovéto stanovisko jste vyjádřil na konci práce nad rozpočtem, až budeme přijímat rozpočet na rok 2017. Děkuji. A teď přistoupíme ke zprávě paní poslankyně Erens Garcia. Paní poslankyně k tomu chce něco říci, prosím, máte slovo. Děkuji. Budu velmi stručná. Chci vám jen říci, že toto stanovisko pro výbor pro mezinárodní obchod eh, probíhal tak, že musím poděkovat všem kolegům za jejich pozměňovací návrhy a také za jejich konstruktivní a velkorysý postoj všem ze všech politických frakcí a děkuji za spolupráci. Kompromis, který bude výsledkem našeho dnešního hlasování, musí být eh, tak eh, koncipován, aby paní Spravodajka ve výboru pro mezinárodní obchod Tatiana Begin na to přistoupila, aby to pro ně bylo obohacující. Docela jasně vyplynulo z toho, jaké je naše stanovisko k této věci a k tomu už vlastně nemám co říct. Jenom ještě 108 byla stažena. Pozměňovací návrh pana Budy, to je vše, co k tomu můžu říci. Hlasujme. Dobrá, děkuji. Je problém, že Často, nevím proč, některé výbory odmítají připomínky a návrhy dalších výborů, které se k tomu vyjadřují. A já naopak velmi vítám práci jiných výborů na tématech, které souvisí s našimi kompetencemi. Já si myslím, že to rozhodně neoslabuje pozici našeho výboru a chci tedy navrhnout, aby se na konferenci předsedů vedla diskuse na toto téma, protože víme, jak společná zemědělská politika teď velmi závisí na vnějších problémech, jak je to s tím vlastně provázáno a na společné zemědělské politice se podepisují různé věci, jako různá bilaterální jednání, dohody, mezinárodní obchodní dohody. To vše, co děláme jak na úrovni Evropské unie, tak i v jiných zemích. Já si myslím, že všichni musíme pracovat na změně stanoviska abychom eh, posílili spolupráci s jinými výbory. Omlouvám se za tento komentář, ale chtěl jsem to zde říci. A teď už budeme hlasovat. O prvním kompromisu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Pozměňovací návrh 13. Týká se to poslední věty. Kdo je tedy pro pozměňovací návrh 13? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zamítnuto. 5, kdo je pro, pro přijato. 19 pro, přijato. 24 pro, přijato. 25 pro, přijato. 26 pro, přijato. 27 pro, proti, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Přijato. 34. Kdo je pro? Přijato. 18. Kdo je pro? Přijato. 33. Pro? Proti? Ověříme to. Možná je to tedy zamítnuto, ale není to jednoznačné. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto, ale není to velká většina. Kompromis 2. Zahajuji hlasování kompromisu 2. Končím hlasování. přijat. Pozměňovací návrh 43 pro. Omlouvám se. Paní poslankyně Erans Garcia. Vidíme, že pan Ordos má stejný problém jako já. Neustále se nám vypíná tlumočení. Nevím, jestli je to jenom tady, nebo jestli se to děje vám všem, ale prostě najednou přestáváme slyšet tlumočení, že jo? Teď jo? Prostě se to vypne. Najednou se to vypne. Hm. Pan Erdos? Pane Erdosi, to musí být tady ten náš blok. Protože pan Erdos má stejný problém. Ne, náš problém je, že se nám vypíná ten aparát. Možná bychom si měli přesednout. Tobě se to taky vypíná, že jo? Tak se přesedneme. Předseda bez mikrofonu. Může třeba będzie změnit. Asi se budete muset přesednout, paní poslankyně. Pokud se to znovu stane, tak se prosím hlaste. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zamítnuto. 46 pro, proti, zamítnuto. 38 pro, proti, zamítnuto. 50 pro, přijato. 51 pro, přijato. To vlastně odpadlo, protože byla přijata ta předcházející věc. Ne. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Odpadlo. 55. Kdo je pro? Přijato. 57 pro, přijato. Kompromis 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 71, paní Senra. Kde pro? Kde proti? Zamítnuto. 73, kde pro? Přijato. 74 pro, přijato. 36 ta odpadá. Kompromis 4. Zahajuji hlasování o kompromisu 4. Kompromis byl. Končím hlasování a prosím o výsledek. Přijat. Jednohlasně. 90 pro, přijato. 92 pro, přijato. Pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 94 pro? Proti? Zamítnuto. 97 pro? Přijato. A teď zahajuji hlasování o kompromisu 5. Končím hlasování. Kompromis je přijat a teď přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 99. Kdo je pro pozměňovací návrh 99? Děkuju, přijato. 108, 108 byla stažena. Kompromis 6. Kompromis 6 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Kompromis přijat. Pozměňovací návrh 118. Kdo je pro? Přijato. 123 pro. Proti. Zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování o 123. 123. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Děkuji. Je to přijato o jeden hlas. Gratuluji panu poslancovi Bové. 124, kde pro? Děkuji, přijato. 125, kde pro? Přijato. 126, kde pro? Přijato. 127, pro? Přijato. 128, pro? Přijato. Pozměňovací návrh 131, 131, Ověříme? Co? Mně se zdá, že to v pořádku. 131. Kdo je pro? Pan poslanec Bové taky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu to, ale uvěříme. Ověříme 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 132. Kdo je pro? Přijato. 115. Odpadá. 133. Kdo je pro? Přijato. 134 pro, proti, zamítnuto. 135 pro. Paní poslankyně, zpravodajka, kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 23 nehlasujeme a 21 taky ne, takže teď hlasujeme o celém stanovisku, včetně pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To přijato. Paní poslankyně zpravodajka, prosí o slovo. Děkuji, děkuji za hlasování, děkuji, jak už jsem říkala kolegům, za jejich práci za jejich konstruktivní a velkorysý přístup a doufejme, že zpravodajka CFDD, paní Tatiana Begin ve výboru INTA, bude brát ohled na naše stanovisko. Na to jsme také Kvůli tomu jsme také pracovali. Děkuji, teď jsme velmi rychle uzavřeli část hlasování a můžeme přistoupit k bodu 6 na pořadu jednání. To je bod, který souvisí s tak zásadním problémem, jakým je kolísání cen na zemědělských trzích a snížení tohoto kolísání. To je téma číslo jedna. Paní poslankyně Delaje je zpravodajkou. A já ji prosím o prezentaci. Prosím, paní poslankyně. Pane předsedo, děkuji. Vážení kolegové, vážení stínoví zpravodaje, zpravodajové, uvedu pár informací z kontextu. Jak víte, kulícání cen na zemědělských trzích je téma, které nám už dlouho dělá starosti. Především v této době krize, kdy bohužel žádné zemědělské odvětví není ušetřeno. Pane předsedo, když jste hovořil o obchodních dohodách, tak jste uvedl jeden z těchto problémů. My bychom také mohli hovořit o diplomatické politice vůči třetím zemím a také o ruském embargu, které teď musí snášet evropští zemědělci. Jako europoslanci bychom měli přinést nějaké konkrétní řešení pro tuto problematiku kolísání cen. Očekává se to od nás. A to je s ohledem také na revizi SZP. Už několik týdnů pracuji s dalšími poslanci, stínovými zpravodaji i externími experty na tomto návrhu. Abychom co nejlépe pochopili problematiku související s kolísáním cen, uspořádali jsme celou řadu akcí. Já děkuji všem z vás, kteří se zúčastnili. Minulý měsíc například tady ve Štrasburku proběhla konference za přítomnosti profesora Šalmana, který je odborníkem na zemědělské trhy, na mezinárodní trhy. A to bylo vlastně příležitostí, jak si zasadit tuto problematiku do akademického kontextu. Za několik dnů tady ve Štrasburku organizuji další konferenci za přítomnosti dalších expertů, mezi jinými tam bude také člen eh, DG zemědělství, ale také bývalý vedoucí pracovník eh, z amerického ministerstva zemědělství. Já vás očekávám v hojném počtu, stejně jako minulý měsíc. Chci také připomenout cíl této zprávy. Chceme konstatovat, jaká je současná situace v souvislosti s kolísáním cen a definovat dlouhodobé cíle, a předložit konkrétní návrhy v této souvislosti. Abychom byli co nejefektivnější a vyslali jasný signál, tak tato zpráva bude řešit pouze kolísání cen a nebude řešit otázky řešení krize anebo otázku nízkých cen. To znamená tvorbu cen na trzích. Tři návrhy, které jsou v této zprávě obsaženy, jsou kontraktualizace, vytváření organizací producentů, vytváření nástrojů na řízení rizik, rizik například eh, pojišťovací fondy, které by měly zajistit stabilitu příjmu producentů a třetí návrh transparentnost trhu cestou observatoří cenových monitorovacích center. Já vás odkazuji na to, co se udělalo na G20 tam se zaměřovalo na čtyři velké obilné produkce všude ve světě. Měla by to být tedy jasná zpráva pro evropské zemědělce, abychom jim ukázali, že Evropská unie není jejich nepřítelem, jak se mnozí z nich domnívají, že naopak nám leží na srdci to, abychom jim co nejefektivněji pomohli. Já se těším na vaše příspěvky ve formě pozměňovacích návrhů a doufám, že výsledkem této spolupráce bude kvalitní dokument, který bude jasným hlasem Evropské unie v okamžiku vážné krize. Připomenu vám kalendář. 8. června, to znamená za dva dny, proběhne konference ve spolupráci s americkým ministerstvem zemědělství a naší Evropskou komisí. 13. června je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, abychom 8. listopadu mohli hlasovat o návrhu tohoto stanoviska a potom eh, v prosinci na plenárním zasedání. Já jsem se snažila, pane předsedo, být co nejstručnější. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za provázení. Děkuji vám. Myslím, že by eh, zároveň eh, bylo velmi dobré, aby vaše myšlenky už se promítly eh, do práce související s reakcemi na krizové podmínky na trhu. A že ty vaše myšlenky je třeba využít tedy ve stávající době. Zahajuji hlasování, říká řečník. Tak jako první se zúčastní pan poslanec Kaputo. Grazie. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chci především eh, poděkovat paní zpravodajce za její zprávu. Je to důležitá zpráva, jak říkala sama zpravodajka, je otevřená našim příspěvkům ve formě pozměňovacích návrhů. A my určitě předložíme pozměňovací návrhy a pokusíme se tuto zprávu vylepšit. Já se nebudu zastavovat u bodů, s nimiž souhlasím. Chci zdůraznit tři body, které mě zvlášť leží na srdci. První bod se týká vytvoření nástrojů na řízení rizika, především různé typy pojištění a mutualizačních fondů, zájemných fondů. To si myslím, že je zásadní formulace, formule, která by se měla rozvinout. V Evropské unii potřebujeme tyto fondy, které budou schopny poskytnout skutečnou ochranu zemědělcům před ztrátou příjmu. Potřebujeme širší pokrytí v porovnání s tradičními opatřeními, které zohlední všechny fenomény, které mohou mít dopad na příjmy zemědělských firm, včetně změn na trhu a tak dále. Income Stabilization Tool, který byl úspěšně využit jak v Itálii, tak v Belgii, může v tomto smyslu představovat velkou inovaci v evropské politice na stabilizaci zemědělských příjmů, protože je to jediná metoda, která zajišťuje ochranu před kolísáním cen. Další bod, který chci rozvinout, se týká anticyklických podpor sama zpravodajka o tom hovoří, dobrovolně se rozhodla, že je nebude navrhovat. Jedná se o rozhodnutí, které podle mého názoru je tak trochu silné v kontextu velké nejistoty ohledně budoucnosti zemědělských cen, které jsou tlačeny směrem dolů. Já si myslím, že Evropská unie musí více působit eh, na trzích prostřednictvím různých eh, systémů prevence a řízení rizik, eh, které musí vycházet právě z anticyklických podpor, které umožní zemědělcům mít ceny, které jim zajistí důstojný příjem, důstojnou odměnu. A pak bych chtěl říci, že se zde málo odkazuje na inovativní nástroje financování. Já jsem několikrát eh, komisaři Hoganovi říkal, že se zde velmi málo hovoří o takových věcech, jako je zapojení Evropské investiční banky. Třeba v této zprávě se o ní vůbec nehovoří. Já si naopak myslím, že je třeba zdůraznit roli této instituce. Tato banka může intervenovat, aby aktivovala finanční nástroje, které budou působit proti kolísání cen a mohou být využity také jako proticyklické nástroje. Samozřejmě v následujících týdnech eh, spolu budeme ještě hovořit a budeme usilovat o dosažení kompromisu. Děkuji. Jeho mikrofon. Samozřejmě volatilitu cen ovlivňuje řada faktů. Obtížné je všechny eh, je projednat eh, zároveň. Souhlasím s vámi chápu také eh, váš záměr, aby to všechno bylo úplně eh, přehledné, aby to bylo všechno. Paní poslankyně Schreier. Děkuji, pane předsedo. Tahle debata hodně souvisí s debatou, eh, která probíhá na plenárním zasedání. Já jsem velice spokojená s naší s pravodajkou, s tím, co jsem napsala, ale teď bych se jí zeptala, jak se eh, staví k eh, tomu návrhu o pravohospodářské soutěže, protože eh, podle EPP má se postupovat i legislativní cestou. Já se ptám, a, a, kolísání cen. U nás se to eh, projednalo eh, v nizozemském parlamentu a vždycky eh, se o tom mluví, ale potom se nikdy nic neschválí žádná legislativa. Můžete si prostě o tom mluvit, jak dlouho chcete, ale nakonec dostanete jenom zase špatnou cenu jako zemědělec. Čili se vás ptám také v tomto sálu, jak si myslíte, nebo jak se stavíte k legislativním řešením. A za druhé, Eh, výrobcovské organizace musí mít eh, samozřejmě určitou eh, sílu. Podívejte se u nás v mlečném sektoru dvě třetiny mají jíst zemědělci a jedna třetina potom na prodej a obchod a Důležité je o to, aby je e, tedy právě tu spravedlivou cenu, ale jak se k tomuhle stavíte? A potom je tady ten ruský bojkot, to je politický bojkot. Komise e, e, to nevyřeší. Musíme pracovat ve ženských státech, ty mají mít exportní certifikáty, hledat různá řešení. Někteří jsou proti, ale dá se tím to hodně dosáhnout. Třeba děkuji. Pan poslanec Mazon. Pan poslanec Mazon. Oui, <clears throat> merci, président. Děkuji, pane předsedo. Reforma SZP z roku 92 uvrhla francouzské zemědělství do spirály spekulace. Známe výsledky, koncentrace, ztráta příjmů, krachy zemědělských podniků. My musíme skoncovat s potravinovou závislostí, musíme také omezit dovoz a posilovat své zemědělství, musíme také relokalizovat svou produkci, abychom obnovili svou potravinovou suverenitu. Ale máme zde pravidla volného trhu, volné výměny a já si myslím, že proti tomu se nedá nic dělat. A nicméně byl jsem zaskočen návrhy mé kolegyně paní Delé, protože mě překvapuje, že zde vidíme text, který s politováním konstatuje, že SZP se dopustila jistých chyb a přitom to je vaše politika, politika pravice. Vy jste nikdy neváhali podpořit všechny mezinárodní smlouvy, které usilují o liberalizaci zemědělského trhu. Vy, paní Dele, jste podpořili mezinárodní smlouvy například s Austrálií a s Novým Zélandem, Právě se zahájila jednání o této dohodě a hrozí, že to ještě zhorší situaci producentů mléka, takže jste trochu nekonzistentní, paní Delé. Pokud nechcete volatilitu v pořádku, ale k tomu potřebujete více než jen cenovou observatoř. Myslím, že musíme skoncovat s tou spekulací a musíme zajistit minimální ceny. To je zjevné. Děkuji. Já mnohokrát děkuji. Teď pan poslanec Ferán. Děkuji, pane předsedo. Já k této zprávě řeknu, že liberalizace eh, cen eh, na zemědělských trzích eh, vedla k, k ochuzování zemědělských producentů a ke spekulacím. Ceny se tlačí uměle buď nahoru nebo dolů. Poslední Žalmanová zpráva o cenách surovin zde byla prezentována. Já jsem tady nebyl, nicméně četl jsem to a zpravodaj hovoří o tom, že tyto ceny jsou opravdu děsivé. Může to trvat ještě dalších deset let, takže zde vůbec není žádná perspektiva zlepšení. Nejedná se o nějakou eh, přechodnou krizi, je to konec jednoho cyklu. Paní zpravodajko, váš text vůbec eh, nepřináší nic, co by mohlo zlepšit situaci našeho zemědělství je prázdný, stejně jako kapsa zemědělců. Některé země využívají krize k tomu, aby vydělali ještě více peněz. My se musíme zaměřit znovu na naše zemědělství. A pokud chcete, pane předsedo, my s panem Loazonem vám napíšeme zprávu, abychom ukázali, že pořád ještě existují nástroje, které povedou ke zlepšení situace našich zemědělců. Děkuji. Tak teď pan poslanec Andrew, ale už mezi sebou prosím nepolemizujte. Oui, merci, monsieur le président. Ano, pane předsedo. Jedná se o důležité téma, vy jste to říkal, pane předsedo, i paní poslankyně Delé. Je to klíčová otázka pro budoucnost celého zemědělského odvětví. Já bych rád poděkovala paní Dele za její práci a také za metodu, kterou použila. Účastnila se celé řady konferencí, organizuje také konference za účasti expertů. V této oblasti ta pravda není nějaká jednoduchá, jednoduše viditelná. Musíme na tom společně pracovat, abychom vytvořili tento první text, který bude základem k diskuzi na toto téma. To bude zásadní nejen teď, ale také v příští reformě SZP po roce 2020. Zdá se, že ty vaše návrhy odpovídají částečně na potřeby zemědělství orientované na mezinárodní trhy, ale kromě toho je zde jiný trh, evropský trh, to je věc, na kterou se musíme zaměřit a také národní trhy a místní trhy. Tam také existuje kolísání cen. To znamená, že nástroje, které umožňují bojovat proti tomuto kolísání cen, které tedy není jenom mezinárodní, musí být podle mého názoru mnohem širší než ty, které jsou prezentovány v této zprávě a budou předmětem budoucí diskuse. To je tedy věc, kterou musíme doplnit, abychom pokryli všechny zemědělce a všechny druhy kolísání cen. Vy nám předkládáte návrhy na boj proti kolísání cen a týká se to v podstatě jen soukromé regulace. Já si myslím, že stabilita cen může být zajištěna také jistým minimem veřejné intervence a také smíšeným režimem. To si myslím, že by mělo být začleněno do zprávy, protože neexistuje pouze jeden jediný správný přístup. To, co vidíme v současné době třeba v sektoru mléka, jasně svědčí o tom, že potřebujeme různé, různé nástroje. Vidíte, co dělají naši konkurenti v jiných částech světa. Je jasné, že budeme potřebovat skutečné veřejné zemědělské politiky, které budou pomáhat. Takže se nemůžeme uspokojit pouze s tím, že zde bude všechno ponecháno soukromé regulaci. K těm návrhům, k těm třem kategoriím návrhů, které předkládáte, formálně nejsem eh, proti, je to tedy, jak jsem říkal, soukromá regulace, ale eh, lepší organizace těch jednotlivých zemědělských eh, oborů. Vidíme, jak tento přístup v současné době není dostatečný. Organizace producentů na evropské úrovni mají problém uplatňovat článek 222 jednotné organizace trhu a my musíme pomoci, my musíme přinést odpovědi na otázky, které jsou nám kladeny v této situaci, která tedy není eh, jen otázkou konjunktury, je to otázka strukturální. A potom k těm nástrojům. Ty nejsou vždycky efektivní. Někde dokonce tyto mechanismy vůbec neexistují. Například eh, v oblasti vinařství. Ve vinařství. Pořád máme zemědělce, kteří z nedostatku prostředků nemají přístup k těmto fondům. Já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy, abychom tedy opravdu reagovali na tu zásadní otázku kolísání cen. Hovoříte tak angažovaně, že jsem nevěděl, jak vás přerušit. Paní poslankyně Herens. Ano, já si myslím, že eh, postupné odstraňování nástrojů regulace trhu působí ty změny, které zde pozorujeme. Už od roku 2013. A já si myslím, že společná zemědělská politika v konfrontaci nebo ve srovnání s americkým farmbilem toho nevychází úplně dobře. Z těch tří opatření nebo tří mechanismů, které navrhuje paní Dele, s tím souhlasím. Systém pojištění a potom systém řízení rizik, to je budoucnost společné zemědělské politiky. Uh, ve Španělsku máme pojišťovací systémy, které už dobře fungují a všechno to nové, co zavedeme, musí být slučitelné s těmi systémy, které už dobře fungují v některých členských státech. Když hovoříte o koncentraci producentů, ano, paní Delé, to je pravda. Čím více budeme koncentrovat nabídku, tak tím větší zde bude příležitost, eh, že se tomu sektoru bude lépe dařit. Ale pokud jde o to združování producentů do organizací producentů, já si myslím, že bychom měli dát impuls smluvním vztahům. Už ve zprávě, o které se teď diskutuje, o tom potravinovém řetězci, eh, se hovoří o těch smluvních eh, mechanismech, ale celém řetězci, nejen v těch tedy prvních článcích. A vše je založeno také na politice cen, jako vždy. Vy jste hovořila také o transparentnosti, to je pravda. Observatoř cen mléka, to by se mohlo extrapolovat pro ostatní sektory, například i ovoce a zelenina. Tam také musíme znát ty ceny. Ale nestačí pouze znát ceny, musíme znát také něco, co nám bude pomáhat do budoucna. Kdybychom měli systém včasného varování, když dojde k velmi nebezpečnému kolísání cen, mohli bychom reagovat eh, dříve. Když tedy budeme mít systém cenových observatoří, měl by tento systém k něčemu sloužit. Já tedy podporuji pozici paní Dele a doplním to dalšími návrhy, které jsou podle mě důležité a mohly by být dobré. Bardzo děkuji. Ty informace jsou za... Děkuji. Tyhle informace jsou většině uh, eh, známé. Uh, ale uh, výbor uh, vlastně pracuje tak, že čeká na vyřešení, ale tak to vlastně není, protože včasná intervence stojí méně a je účinnější. No, pan poslanec tady byla. Promiňte, pane předsedo. Budete mít pocit, že zde polemizuji, ale já nejsem francouz, i když mluvím francouzsky, takže to vůbec nebude mít vztah s francouzskou politikou. Paní Dele se odvolává na experty, kteří přišli zde do Evropského parlamentu. Já nechci nic říkat k profesoru Žalmanovi, ale on nevyřeší kolísání cen. To je ultraliberál, který káže deregulaci, protože ten si myslí, že je možno vždy využít dlouhodobého prodeje a tak dále. Pokud ona si myslí, že je to expert, tak to je opravdu dramatické. I ti experti, kteří přijdou tento týden, to je podobné, Pašeko, Ulmar a tak dále, ti brání TTIP, kteří ještě více deregulují Eh, náklady na evropské úrovni, Farm Europe, eh, ti rozhodně nejsou zastánci zemědělců, to jsou uzurpátoři. Takže je to zpráva z iniciativy, ano, to je pravda, ale snižování kolísání cen na zemědělských trzích znamená, že chceme implicitně zajistit eh, příjmy zemědělcům cestou cen zemědělských produktů. A vy říkáte, že nebudeme řešit nízké ceny. No tak když nebudeme řešit nízké ceny, tak eh, co vlastně řekneme těm našim zemědělcům? Řekneme, nebudeme dělat nic, prostě budeme bojovat proti kolísání cen, ale ne proti nízkým cenám. Potom ty smluvní vztahy ten první bod, to vás určitě inspiroval pan Žalman. Volatilita musí být považována za součást normy. Ano, jistá normální volatilita jistě existuje, ale to, co vidíme dnes, rozhodně není v součástí normy. Potom konstatujete, že konkurenti Evropské unie přinášejí veřejnou podporu svým zemědělcům. To je pravda. Potom organizace producentů. To nestačí, to vidíme, že to nestačí. Pokud eh, se pouze pokusíme tou váhu zemědělcům v porovnání s dalšími články řetězu. To k ničemu prostě nebude, pokud zde nebude veřejný orgán, který na tom bude pracovat. Dále, řízení rizik. Ano, pojištění, to je jedna součást řešení Není zde jedno jediné řešení, jsou zde různá řešení, je to trošičku zjednodušující, ale určitě si to zaslouží prohloubení. Cenová observatoř, observatoř prostě jen pozoruje. No, tak eh, my nepotřebujeme pozorovat ceny, my víme, že ty ceny nejsou dobré, takže já si myslím, paní Delé, že díky stínovým zpravodajům a zde přítomným kolegům zde vznikne většina, která, už se blížím k závěru, pane předsedu, aby tato zpráva byla součástí řešení. Konstatovat, že je zde závažná krize, opravdu nemusíme. Zemědělci to vědí. Teď jde o to přinést nějaké řešení. Všichni společně. A tato zpráva, která vychází ze stanovisk expertů, s nimiž já tedy příliš nesouhlasím, nemyslím si, že jejich cílem je bojovat proti kolísání cen. Já doufám, že kompromisy a pozměňovací návrhy, které přijmeme, tuto zprávu vylepší. Já mnohokrát děkuji, pane poslanče. Navrhuji abyste se eh, eh, setkali nad kávou a všechno tohle eh, konkrétně probrali. A věřím, že můžete samozřejmě vyjadřovat zde své názory, to je ostatně cílem naší činnosti. Tak teď paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Je to zpráva, o které už tedy Dříve hovořili kolegové v souvislosti s tím, že to hodně souvisí se zprávou, která se teď diskutuje na, na plenárním zasedání a my tam nemůžeme být, protože jsme tady. Jedná se o konfiguraci hodnotového řetězce. Já si myslím, že jsou zde některé zajímavé návrhy, ale souhlasím s kolegou Tarabelou, Tarabelou že to rozhodně nedosahuje té potřebné úrovně. Kolizání cen, které teď dopadá na naše zemědělce, je dáno tím, že se začínají eliminovat jisté mechanismy. Všechny ty veřejné mechanismy, které sloužily jako taková záchranná síť pro zemědělce, byly zrušeny. Takže zemědělci byli ponecháni v nezávidění hodné pozici. A v této situaci já příliš nevěřím v soukromou regulaci v kodexy dobrých postupů a tak dále. Je to jistě dobrá vůle, ale nedosáhneme tím cíle. Já si myslím, že bychom měli působit trošičku jinak a v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Měli bychom mít jistý mechanismus eh, řízení trhu. To je věc, na kterou se nechtělo sahnout v této poslední reformě a to je jedna z největších slabin tohoto sektoru a proto to velké kolísání cen. Nakonec to, co zde říkáme. Prostě zorganizujte se, združte se, protože trh je trh a kdo nevydrží, tak padne. No a padne spousta zemědělců. Já si myslím, že musíme odkázat také na konkurenci se zemědělci z třetích zemí a co to znamená na vnitřním trhu. Já si myslím, že vaše zpráva nás vede k tomu, že diskutujeme o závažném problému Evropské unie. To je pravda, ale myslím, že bychom tuto zprávu měli posílit a já v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy, abychom dostali očekávání našich zemědělců, protože situace v zemědělství je opravdu velmi vážná. Pani poseł Giuffrida, bardzo proszę. Pani wysokiej Giuffrida. Grazie, mi sembra che... Děkuji. Mnie se zdá, že ta Rozprava, která zde vznikla, je velmi živá a zajímavá a svědčí o tom, jak je důležité přijmout zprávu, která by odpovídala realitě. Já si myslím, že především je nutno zdůraznit, jak říkali i ostatní kolegové, že kolísání cen má teď tak strukturální charakter a tak závažný že musíme tento jev rozhodně řešit. Už nestačí opatření nějaká naléhavá, opatření sem tam. Když děláme sem tam nějaké urgentní opatření, tak nevyřešíme problém, který je strukturální. Musíme vytvořit systém, který bude stabilní a bude chránit naše zemědělce. Jejichž podmínky jsou před očima všech. Protože ta nouzová opatření jsou přijímána až příliš pozdě, velmi často až v případě, že jsou uzavřeny některé zemědělské podniky. To platí především pro ty nejslabší. Je důležité zdůraznit, že komise by měla přijít s mechanismy, které budou zjednodušené. My pořád hovoříme o zjednodušení a velmi často na to zjednodušení zapomínáme, velmi často zapomeneme připomenout komisi, že právě na to zjednodušení by měla dbát především. A teď odkazuji především na klauzuly o dodržování mezinárodních dohod. Tyto mechanismy by měly být flexibilnější. Minulé sezóně jsme viděli, kolik nedostatků bylo v této věci konstatováno. Je důležité také podpořit kulturní změnu, aby zemědělské podniky začaly fungovat skutečně jako podniky, aby se začaly chránit proti kolísání cen a aby začaly zvládat tu krizi lépe. V této věci sehrává zásadní roli nebo sehrávají zásadní roli mladí lidé, mladí zemědělci, kteří do toho vnášejí nového manažerského ducha. Potom také to združování zemědělců, aby měli větší váhu v porovnání s velkou distribucí. My tady hovoříme o těch organizacích producentů, vzniklo jich eh, možná příliš mnoho, vedlo tady k nebo vznikla tady roztříštěnost a nemělo to ten kýžený efekt. Na závěr chci říci, že je třeba zjednodušit přístup k nástrojům financování úvěry pro zemědělce musí být opravdu jednoduše dostupné, jinak zde bude ta krize, která je strukturní, dále přetrvávat. Děkuji. Paní poslankyně Kostinger. Děkuji, pane předsedo. Už toho bylo hodně řečeno. Eh, já bych přesto eh, ještě chtěla kolegyni Angelik Dela ještě jednou poděkovat za tuto zprávu a myslím si, že mnoho bodů už jde správným směrem, které jsou tam obsaženy a měly by být podpořeny. Jenom velice krátce. Považuji za velice dobré a správné, že nástroje Evropské investiční banky eh, musíme podrobněji proskoumat a zjistit, jakým způsobem by mohly explicitně nutně eh, být použity na zemědělství. U všech ostatních eh, ekonomických oblastí to je k dispozici, zemědělství není vyloučeno. Já si myslím, že bychom tady měli být inovativní a eh, tímto směrem se zamýšlet nad financovacími instrumenty Evropské investiční banky. Eh, obecně myslím, že bychom měli být v této zprávě velice ambiciozní, protože to, co potom půjde do implementace, respektive to, eh, co eh, potom předloží komise, to bude vlastně jenom malý kompromis. Myslím si, že parlament má šanci postupovat odvážně a požadovat opatření. Navrhla bych také, abychom se podrobněji podívali na oblast inovací a na podporu inovací protože eh, zejména kreativní ekonomika eh, má eh, obrovské výhody. Myslím si, že právě v oblasti zemědělství bychom se měli podívat na to, jak bychom mohli například podporovat digitální zasíťování a nové oblasti a jakým způsobem by to mělo, jakým způsobem by to dalo šanci našim zemědělským trhům. Myslím si, že tady zatím přemýšlíme příliš konzervativně, příliš v klasických vzorcích. Myslím si, že oblast dat eh, v zemědělské oblasti a na zemědělských trzích by měla být silněji eh, osvětlena. Obecně si myslím, že bychom se měli zabývat také mladými zemědělci a pokusit se jim nabídnout nějakou perspektivu, protože to bude opravdu klíč eh, pro budoucnost této politiky. Pan poslanec Hausling. Pan poslanec Hausling. Já, Ano, eh, já bych chtěl poděkovat kolegyni za práci, nicméně ta zpráva nejde dost daleko. Eh, pokud jde o dosavadní krizi, myslím si, že ta navrhovaná opatření nestačí. Eh, už jsme hovořili o hospodářské soutěži, konkurenci v oblasti mléka a zjistili jsme, že stávající právo hospodářské soutěže nestačí, že výrobci jsou v nevýhodné pozici proti velkým mlékárnám a vlastně eh, nemohou mluvit do toho, s kým budou obchodovat. Takový producent mléka nemůže eh, s někým měnit. Například eh, pokud, pokud od něj odebírá nějaká velká mlékárna. Myslím si tedy, že tady se musí změnit něco na právo hospodářské soutěže, protože i právně výrobci jsou tady jaksi na podřadné pozici. A já si myslím, že tady se trochu příliš eh, ta zpráva tíhne ke konsenzu v tom smyslu, že ano, eh, my chceme určité klima dialogu, eh, to, ty se tam píše ve dvou bodech, ale klima dialogu momentálně nestačí. Tady jde o holou existenci a dialogy a rozhovory s obchodními partnery toho mnoho nepřinesou. Potřebujeme opravdu opatření. Proto ta zpráva je podle mého názoru příliš slabá vzhledem k momentální situaci. Výrobci musí e, být zrovnoprávnění i právně a potom k těm dalším bodům, jako je rozvoj společné zemědělské politiky, tady je potřeba si položit otázku, jestli jsme opravdu šli správným směrem, e, když jsme e, zrušili čím, když rušíme více a více tržních nařízení, ta krize se přenesla i na trh s cukrem a je otázka, jestli tržní řád ve smyslu liberalismu je správnou cestou. To je téma, o kterém bychom měli diskutovat diskutovat, jakým směrem chceme ve společné zemědělské politice jít. K tomu mohu říci, že Nástroje na zvládání rizika. Ano, to je vždycky hezké a fondy na to jsou, nicméně je potřeba více popsat, co se tím vlastně myslí a kdo tyto fondy bude financovat. A potom vůbec to téma zajištění, to téma pojištění je poměrně legrační v bodě 17, že píšete, že je potřeba se zabývat těmi podniky, u kterých nesmí přijít na zmar investice a ty tě ostatní snad netrpí volatilitou cen. No, samozřejmě, tak je otázka, proč bychom se měli starat o tom, jak investují. To je problém celého trhu. A tady je potřeba k tomu ještě něco napsat, jak, to, jak je to vlastně myšleno. A obecně, eh, pokud jde o pojištění, tak je možné pojistit se proti krupobytí a vychřicí, ale těžko se můžeme pojistit proti Putinovi. Eh, nebo eh, proti dalším věcem. Takže to není příliš přehledný instrument, ale ne, neměli bych, nemělo by to být upraveno pro všechny, pro celý společný trh. A ten poslední eh, bod. Observatoř trhu, to je správné, to zemědělci eh, mohou také pozorovat trh eh, i na svých výsledovkách a bilancích, ale myslím si, že tento nástroj by měl být vyvinut v určitý mechanismus, který potom může i zasáhnout a nejenom trh pozorovat. To by bylo trochu příliš málo. Musíme něco ještě udělat pro to, aby ta zpráva byla co k čemu. Děkuji, pan posel Buda. Děkuji, pan poslanec Buda. Děkuji, pane předsedo. Už toho bylo hodně řečeno eh, na téma, o kterém diskutujeme už od začátku existence tohoto výboru. Samozřejmě je toho potřeba hodně říci o tom, co musíme dělat, chceme-li bojovat proti volatilitě cen. V Rumunsku jsou zemědělci, kteří ne- nemohou prodat krávu například za 200 euro, což je výrazně pod cenou. Takže co bychom s tím měli dělat? Hlavním problémem je nedostatek odbytišť pro produkty. Bohužel, my jsme někdy něco udělali spíše spontánně, jako když hasiči hasí oheň. A měli bychom spíše identifikovat, co je potřeba udělat v dlouhodobém horizontu, aby zmizely nebo se aspoň zmírnily některé krize, které všude číhají. Zapotřebí je zdůrazňovat, Eh, podporovat možnost eh, zemědělců se združovat, vytvářet asociace. Já jsem navštívil mnoho farem ve Francii a v Belgii. Tam se zemědělcům podařilo eh, vytvořit vlastní zpracovací kapacity a nejsou závislí na externích zpracovatelích. tak pokud, neuzavřou, pokud neukončí vazbu mezi výrobcem a zemědělcem, eh, nebudeme moci udělat nic. Hovořili jsme o nízkých cenách. To jsou nízké ceny vzhledem k čemu? Eh, je, musíme hovořit o vyváženosti nákladů u toho kterého produktu a, potom, a také prodejní cenu jednotlivých produktů. A teprve potom budeme moci nabídnout způsob, jak bojovat proti volatilitě cen. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi zjevné a ještě zjevnější je to na příjmech našich zemědělců. Kolísání cen no už alespoň 10 let eh, je největším rizikem pro pokračování zemědělské činnosti v Evropě. Globalizace trhu, politická opatření, jako je ruské embargo a přírodní faktory, které jsou mimo kontrolu, ještě více zvýšily nejistotu tohoto odvětví. I v Evropě jsme pořád ještě krátko zrací. SZP přes naše úsilí nepřináší kýžené výsledky mlékaři, nebo tedy výrobci mléka, na slyšení před méně než dvěma týdny si stěžovali na nedostatečnou účinnost těchto opatření a říkají, že ty výsledky budou patrné možná až v roce 2020. A my ale zatím nemůžeme čekat. Naši zemědělci už to prostě nezvládají. Pokud chceme skutečně zažehnat nebezpečí, že se nám tato krize vymkne z rukou, musíme do centra SZP zasadit eh, opatření na snižování kolísání cen, zajistit eh, větší transparentnost eh, novými a dostupnějšími nástroji, ale především těm, kteří dostávají evropské peníze, musíme zajistit, alespoň tedy v některých státech Evropy, aby kontroly byly prováděny efektivně a také seriózněji, protože velmi často jsou předmětem různých podvodů. Často se dostávají do rukou mafie, třeba v Itálii. Tam právě ty zločinecké organizace získaly velké částky z těchto veřejných prostředků, které vlastně odebrali zemědělcům, kteří je nejvíce potřebují. A to vše před očima Evropy, která se na ty kontroly příliš nezaměřovala. Děkuji. Bardzo proszę, panie pośle Des. A teď pan poslanec Des, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si s velkým zájmem eh, vyslechl tu debatu a děkuji kolegyni Dele za eh, návrhy, které předložila. Můžeme teď ještě eh, na tom pracovat dále, předkládat další návrhy, ale určitě je to dobrý základ, od kterého se můžeme odpíchnout. Vzhledem ke svému věku vím, že Británie tady nebyla od začátku v Evropské unii a doufám, že tady zůstane. Ale já jsem z zažil už celou společnou zemědělskou politiku a dobře vím, že celý ten systém byl eh, nefinancovatelný. Měli jsme tady milion tum, eh, miliony tul eh, sušeného mléka, hory másla a, a šli jsme úplně jinou cestou a myslím, že o všem tom, co jsme tady projednávali, Ehm, z toho vyplývá, že se musíme eh, dostat dál. Hodně se tady hovoří o tržní síle eh, obchodních řetězců. Tady v tom musíme něco udělat. To, co mi říkali eh, lidé z mlékárny v posledních týdnech, je prostě ehm, masakr. Jenom příklad. Jeden nedávný, eh, eh, nedávno jeden řetězec se dohodl na 92 centech eh, za sír a i vzhledem a o šesti, po šesti týdnech řekl, že když nešrtneme z 92 na 80, tak budeme odlistováni. A to si nemůžeme dovolit. Prostě oni tak dovodují, dominují, že my nemáme šanci eh, eh, se ním podívat do očí. Nikdy nebudeme tak velicí. Potom máme v Německu dva eh, výrobce určitého síra. Dlouho to fungovalo, celá byla, byla v pořádku. A najednou tady máme třetího výrobce, dal 800 tun na celý trh a cena byla kaput. A za druhé, pro celé Německo, tam je obrovská koncentrace ale přesto eh, se to eh, nepovedlo. Takže eh, musíme také schvalovat taková opatření, kde bude omezena tržní síla těch řetězců, nebo ta katastrofa se tím bude pokračovat. Potřebujeme opatření v národním daňovém právu. Když v něm, cestují po Německu, říkají mi to mladší zemědělci. Před dvěma lety jsme měli usnesení, eh, že daně se budou počítat o dva roky později a teď eh, musíme platit vysoké daně v tom špatném eh, roce, protože se to odložilo o dva roky. Potřebujeme průměrné zdanění přes několik let. Abychom podpořili malé podniky, musíme mít k dispozici celou škálu opatření v agrárně sociálním oblasti. Musíme debatovat o tom, jestli určitá, určité procento zemědělských prostředků se nemá dát na agrosociální politiku. To těm lidem přímo prospěje. Měli jsme už takové programy na evropské úrovni, když byla Unie ještě hodně malá. O tom se musíme pobavit. Kromě toho ve členských státech jsou obrovské e, e, nerovnosti a nespravedlnosti. Herbert Dorfman tady není. Proč nedostane půjčku v Jižních Tyrolích? když eh, v prvním eh, pilíři tam eh, dostane někdo 60 a někdo 600, to jsou nerovnosti, které je třeba odstranit mezi ženskými státy. A milý kolego André, ve Francii je to přeci podobné. Zemědělci ve špatných oblastech dostávají pár euro na hektar a tady v pařížské pánvi je to mnohonásobně víc, takže je třeba dělat něco na národní úrovni. A potom tady mám ještě jednu starost Nejstar, nejprodávanější kniha v Německu e, je Jak se živím vegansky, nebo e, něco takového. Už jich budeme mít milionů. Milion. A já tady řeknu zcela jasně, když 100% lidí se bude stravovat vegansky v Německu, e, v celé Evropě, nepotřebujeme už žádné výrobce v mléka nebo masa nebo drůbeže Ehm, když eh, to budou všichni se stravovat vegansky a budeme moci udělat eh, pastviny ze všeho a mm, každopádně eh, ehm, vegani se nejsou schopni stravovat jenom trávou, možná, že jednou určitým typem trávy. Myslím, že... Tak myslím, že to všechno bys měl napsat do nějaké knihy. Pan poslanec Flanagan. Když ten člověk přijde uh, úplně na začátku a, a slyší o té krizi v zemědělství, slyší všechny ty argumenty, odejde a pak se nad tím zamyslí a pak se zase vrátí a slyší znovu ty tež argumenty a vrátí se, od, od, odnese si je sebou, zamýšlí se nad nimi a pak se eh, k ním zase vrátí. tak si říkám, kdy s tím budeme jednou něco dělat. Eh, já jsem vám mohl říct to, co vám pan Des řekne ještě předtím, než to řekl on protože s tím částečně souhlasím. Je třeba něco dělat eh, s velikostí supermarketu. Ono eh, se pěkně hovoří o posilování eh, výrobců, ale to, že potřebují stejnou sílu, ale mm, pokud chceme, aby někdo měl mm, takové, takovou sílu, nechceme, měli by všichni být podstatně menší, to se neustále říká, my to říkáme neustále do kolečka, takže otázkou je, kdy už s se eh, popadneme tu kopřivu a eh, eh, pustíme se do velikosti malochodních řetězců, ze kterých se stávají monstra. Pokud s tím nic neuděláme, tak se sem budeme vracet. A já už znám všechny argumenty a z paměti, nejenom ty hm, páně Deslova. Vždycky to tady opakujeme. Můžeme udělat něco s tím, co říkáme. Hm, máme tady dobré nápady. Otázkou je, jestli nás někdo poslouchá. Potom další zajímavá věc. U nás a v jiných zemích, jak mi říkají jiní poslanci, je situace, že jeden zemědělec dostane 40 tisíc ročně a ten vedle nich nikdo. Nic. Já pokud něco takového bude pokračovat, tak tady máte pomoc pro jednoho a nic neuděláte pro druhého. A to je třeba vyrovnat protože eh, ta čísla jsou tam proto, aby pomohla eh, přežít všem zemědělcům a pokud je to jenom pro některé, ale já jsem tady jenom eh, dva roky, někteří z vás už tady, jsou tady 15 let, takže určitě ty argumenty znáte mnohem lépe než já. Tak bardzo dziękuję. Dobra, děkuji. To je samozřejmě eh, velmi podstatná věc, pan poslanec Jár. Ja, vielen Dank. Also ich gehöre zu den... Děkuji. Eh, já patřím k těm, eh, kteří mají radost z diskuzí o této zprávě, protože paní zpravodajka říkala správně, že to z toho bude velice obsáhlá debata Eh, už ještě bych chtěl doplnit eh, k tomu, co říkal Albert Des, že musíme eh, ještě dávat pozor, že jednotný, jednotný tržní řád neměl nikdy být rájem a myslím si, že nastavení cen nebo pevné ceny nemohou fungovat, ale celý systém potom krvácí, to také nejde. Investice do hospodářství, to je to nejlepší, ale momentálně podle toho, jaké je zaměření toho nástroje, tak existuje velice mnoho nerovnovách. Máme zemědělce, eh, kteří jsou propouštění z podniků, ale nemáme k dispozici správné nástroje, tak bych to popsal. A k tomu patří to nastavení moci mezi výrobci a e, obchodními řetězci. S tím souvisí i ty smluvní vztahy, které jsou vždycky v neprospěch zemědělce. A já mám radost z toho, že požadujeme instrumenty a mám radost e, také z toho, že e, v podstatě tady eh, je, existuje nerovnováha mezi velkými a malými, tak jako mezi pravou a levou stranou. A tady už nelze vždycky, když neumíme společnou zemědělskou politiku vysvětlit, říkáme, že se vyvíjela historicky. A já se těším na debatu i na slyšení ale musíme zároveň říct, že eh, nakonec eh, bude muset eh, existovat nějaký jednotný řád, tak jako popsal Albert Des, to mi dělá starosti. Momentálně existují obrovské nerovnováhy mezi obchodními řetězci a výrobci. A my bychom měli usilovat o změnu a potřebujeme, už, už, nem už nemusíme hovořit o podnikatelské situaci v zemědělství dále. Děkuji za komis, pan Landero. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste udělil slovo Evropské komisi. My jsme pozorně poslouchali celou debatu. Děkuji za zajímavou zprávu. My to zprávu velice pozorně sledujeme, protože její téma je momentálně vysoce zajímavé, zejména v této době eh, cenové krize v zemědělství. Vážíme si vašeho pokusu soustředit zprávu na nástroje ke zvládání rizik, a to i mimo eh, nouzová opatření v době krize. Je to postup, eh, je to pokus, který vlastně nám pomůže získat jasnější výsledky od vašeho výboru. Jak ta zpráva říká, ve společné zemědělské politice už existují nástroje, které bohužel nejsou využívány a možná by mohly situaci řešit, ale nejsou velice populární. A konečně k transparentnosti. Já bych nepodceňoval roli transparentnosti protože tady nejde pouze o pozorování, ale také o sdílení informací mezi všechny aktéry. Jsou aktéři, kteří nemají přístup ke stejným informacím. A jsou příklady rozhodnutí některých evropských zemědělců, kteří nejsou informováni o reálné situaci na trhu. Jsou například mlékařská družstva. Takže proto informace jsou velice důležité a transparentnost eh, může existovat na všech úrovních. Máme eh, příklady z členských států, 17 členských států má observatoř trhu, která, které pracují velice dobře. Na evropské úrovni máme eh, observatoř mléka a brzy to bude hovězí a vepřové maso. A na celosvětové úrovni v rámci máme iniciativu G20. Ještě jednou vám děkuji. Mimo mikrofon. Děkuji, pane předsedo. Já odpovím globálně a kolektivně a pokusím se zapomenout na co nejmenší počet bodů, protože bylo toho řečeno opravdu mnoho. Chci jen připomenout kolegům, že tato zpráva není zprávou o reformě společné zemědělské politiky. Cílem je řešit problematiku Pojďme přesně, když hovoříme o kolísání, tak hovoříme o tom, jak se ceny pohybují na trhu a jak často k těmto změnám dochází. Já jsem nechtěla řešit otázku nízkých cen, protože kolísání to znamená také někdy vysoké ceny. V posledních zprávách komise konstatujeme, že tato amplituda maskuje postupný pokles cen. A to je právě znepokojivé pro příjmy zemědělců. Já bych vám ráda připomněla, že jsem také zemědělec a já jsem prožila už celou řadu krizí. Nicméně můj podnik pořád funguje, i když má někdy problémy, ale soukromý sektor nebo tedy soukromý element zde umožňuje najít řešení. Není to řešení samospásné, není to jediné řešení a potřebujeme podmínky, které to umožní. A ty v současné době nejsou dostačující. Já právě čekám na vaše pozměňovací návrhy, aby ty potřebné podmínky, o kterých zde hovořím, se staly dostatečnými podmínkami pro to, abychom našli jisté nástroje, některé z nich zatím ještě nebyly mobilizovány ve společné zemědělské politice. Musíme být i poměrně vynalézaví, abychom navrhli nové nástroje. Ta zpráva, kterou předkládám, je pouze základ k diskuzi, abyste i vy předkládali návrhy. Já jsem hodně slyšela o té zprávě, která se týká transparentnosti v potravinovém řetězci. To teď není naše téma. Je to téma, které jsem řešila na národní úrovni, když jsem byla zodpovědná tedy za zemědělství ale to není téma, které můžeme řešit v této zprávě. Musí zde být eh, legislativní rámec, v tom s vámi souhlasím. Nemůžeme ponechat zemědělství pouze v rukou velké distribuce, aby o ní rozhodovala. Aby o něm rozhodovala. Musíme konstatovat, eh, že tato zpráva je tedy velmi nevyvážená. Je nutné, aby do toho zasáhl veřejný subjekt. Vy jste hovořil o transparentnosti. Pane Tarabelo, vy jste říkal, že pozorování samo o sobě nestačí. Já s tím souhlasím. Pozorování samo o sobě nestačí, ovšem transparentnost musí být zajištěna. Já si myslím, že ta transparentnost je důležitá i pro zemědělce, aby se rozhodovali, jak budou působit na trhu. Je to důležité především v rámci jednotlivých fází komercializace. Albert Des to také zde uváděl a já s tím souhlasím. Ale to už se dostáváme k jinému tématu, a sice reforma společné zemědělské politiky. Združení producentů to není dostačující podmínka. Je to ale důležitá podmínka pro to, aby nějaký aktér, i když je malý, drobný, může nějakým způsobem ovlivnit trh, protože bude mít informace o tom, co dělají ostatní. Ta reforma společné zemědělské politiky určitě bude nutná, musíme se k tomu dostat, abychom vyřešili problémy. Já to nechci do nekonečna opakovat, protože byste si mysleli, že jsem poněkud těžkopádná, ale musím říci, že tento nebo tato zpráva má za cíl najít nástroje na úpravu kolísání cen. Já vím, že to, co vám navrhuji, je neúplné a očekávám vaše návrhy. A jak už jsem říkala, všechny vás zvu na to slyšení, které zde bude probíhat 8. Pane Tarabelo, myslím si, že já jsem tedy pro princip reality. Ten trh je takový, jaký je. Jsme v globalizovaném světě, může nám to být líto, ale musíme pracovat s tím, co máme. A pokud eh, se nepostavíme k realitě čelem, tak těžko budeme hledat řešení, abychom tuto realitu napravili. Děkuji. Já mnohokrát děkuji eh, a poprosil bych, eh, abychom ještě připomněli že pozici bude 8. A bude to slyšení, abychom se mohli účastnit. Já jsem se zatím neúčastnil. Mm, na vašemu pozvání těch setkání, takže slibuji nápravu. Já si myslím, e, že dobré, že tady máme e, spoustu takových e, setkání s odborníky a, a, a děláme to také externě. A, Tohle souvisí s TTIP eh, a také samozřejmě eh, zemědělské eh, organizace jsou důležité, ale nemůžeme na, ní, na ně klást příliš velkou odpovědnost. Prostě na trhu jsou příliš slabé ty organizace. Teď k uh, pozměňovacích návrhů, pro pozměňovací návrhy 13. června. Máme na to ještě tady dost času a budeme se tedy účastnit všech těch akcí, eh, které dělá paní eh, zpravodajka. Děkuji vám, děkuji vám všem za velice bohatou diskusi, která jistě obohatila i tu zprávu. A a prosím také o pokračování této spolupráce, takže eh, do, 14, do 13. června. A příští zasedání výboru bude 20. června a 21. 20. Eh, pondělí, pokud se nepletu. Dámy a pánové, teď následuje eh, schůze koordinátorů. Děkuji vám za účast a končím zasedání výboru. A dvě minuty technická přestávka.